Na Děkuji vám, pane předsedající. Nejprve bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem za skvělou spolupráci, zejména stínovým zpravodajům bych chtěl poděkovat za jejich příspěvek k této zprávě a také jim chci poděkovat za práci na kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji také profesoru Krasnodemskému za jeho stanovisko jménem Výboru pro kulturu a všem kolegům, kteří zaslali pozměňovací návrhy. Eh, vaše připomínky eh, rozhodně vedly k tomu, že má zpráva je mnohem úplnější a eh, všeobecnější. Zpráva o politikách dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých se soustředí na nutnost lépe připravovat naše absolventy na požadavky pracovního trhu. Potřebujeme opravdové partnerství mezi poskytovateli vzdělání a školení a e, podniky e, musíme zapojovat mladé lidi do všech akcí, které mají za cíl zlepšit jejich situaci na pracovním trhu. E, dále se musíme soustředit na roli malých a středních podniků. Eh, malé a střední podniky jsou velmi důležité pro vytváření nových pracovních míst a také pro rozvoj dovedností jako takový, zejména pokud jde o dovednosti týkající se podnikatelského ducha. Má zpráva se také zaměřuje na roli tzv. klíčových dovedností, zejména dovedností týkajících se nových technologií. A také se zaměřuje na to, jak je důležité spojovat teoretické vzdělání se stážemi a učňovstvím. Zabýváme se lepší flexibilitou v školství jako takového, celoživotním vzděláváním a důležitostí odstraňování překážek pro kvalifikaci a rekvalifikaci. Zabýváme se také tím, že současné možnosti eh, další kvalifikace na pracovišti jsou nedostatečné. Důležité je také zabývat se znevýhodněnými skupinami, zejména osobami z chudých rodin, e, imigranty a také mladými e, lidmi s postižením. Je nesmírně důležité těmto skupinám zaručit možnost rozvíjet své dovednosti, zejména pokud jde o dovednosti profesionální a sociální. Na konci zprávy se zabývám skutečností, že potenciální talenty, hodnoty a priority mladých lidí, kteří vyrůstali v éře velice rychlého technologického pokroku, jsou značně jiné, než jak tomu bylo u předchozích generací. Podle mého názoru to je jeden z důvodů, proč potenciál dnešních mladých zůstává nepochopen a nevyužit. Je proto určitě eh, užitečné investovat do programu pro zaměstnavatele a relevantní služby, tak aby si uvědomili potenciál dnešní mládeže. Zítra budeme hlasovat o této zprávě a já jsem pevně přesvědčen, že naše společné dílo se projeví v efektivnějších krocích na podporu mladých lidí na pracovním trhu. Doufám, že závěry z této zprávy se stanou inspirací pro další práci. Eh, ohromné úrovně nezaměstnanosti v Evropě jsou jednou z hlavních hrozeb společné eh, e, ekonomické a sociální budoucnosti Evropy. Děkuji. Děkuji, pane Puro. A nyní má slovo na minutu pan Novakov. Děkuji, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, kdykoliv hovoříme o nezaměstnanosti mladých, zaznívá tedy, že mladí by měli dělat to a to, ale mladí lidé nepotřebují rady potřebují výraznou podporu a ochotu k podpoře. Jsem přesvědčen, že Evropská unie není pro talentované podnikatele dostatečně velká. Právě proto by Erasmus měl fungovat na celosvětové úrovni, měl by to být celosvětový program. A Bulháři, Chorvati, Němci a další budou pak schopni konkurovat s Rusy, Číňany, Američany. A Myslím si, že mladí lidé by měli vidět, že v propagaci těchto programů se používá jejich prostředků, tedy nikoli eh, kanceláří úřadu práce, ale používají se sociální sítě, Facebook a další pro propagaci. Eh, naše generace je generací ztracenou, ale uvědomme si, jsme páteří budoucnosti, nikoli jim koncem. Děkuji. Paní Kirsten Darling. Děkuji mnohokrát. Nezaměstnanost mladých po celé Evropě je dlouhodobou časovanou bombou. Eh, škodí jednotlivcům i společnostem. Vykořenit nezaměstnanost mladých by mělo být v jádru našich hospodářských politik. Eh, není omluva, pokud to neděláme. Východ Anglie má jeden z nejvyšších eh, nezaměstnaností ve Spojeném království, proto se kvalifikujeme na iniciativu EU eh, nezaměstnanosti mladých. Ale tyto iniciativy mohou podpořit eh, mladé tím, že se pro ně vytvoří pracovní příležitosti a konkrétně vzdělávání, učňovské školství a to vše má velký význam, ale nesmíme mládež demonizovat. Je to právě právě absence slušných pracovních míst, které musíme řešit. Pro mladé lidi nejde o dovednosti, ale o prolomení začarovaného kr- trhu, kruhu nějakých krátkodobých brigád. Uvědomme si, že máme další časovanou bombu. Eh, v nejasných smlouvách chceme aktivizovat mládež, ale vytvořit jim také podmínky. Děkuji. Pane předsedo, Trojka, když začala eh, vnucovat eh, své politiky škrtů, tak eh, nezaměstnanost mladých se rapidně zvýšila v Evropě. Tím myslím především tu řeckou. Mm, my máme i hodně absolventů, kteří jsou také nezaměstnaní a naše země je <clears throat> mezi deseti nejinteligentnějšími na světě, pokud jde o vzdělanost ve vědě. A proto mladí lidé odchází do e, zahraničí, především do Německa. A tam, kde e, Německo vlastně takto najde pracovní sílu levnou a vysoce kvalifikovanou. E, je to odliv mozku a to i kvůli výsledkům memoranda. A, a od nás odchází lidský kapitál. Děkuji. z ovoga izvještaja naglasiti onaj dio koji... Děkuji vám. Chtěl bych zúraznit potřebu partnerství mezi školstvím, školskými systémy a průmyslem. Zajména bych rád zdůraznil roli cestovního ruchu, protože mladí, mladí lidé, přestože nemají vysoké dovednosti, mohou najít práci v cestovním ruchu. Chtěl jsem si vzít slovo proto, abych eh, poukázal na dvě věci. Za prvé, eh, živnostníci mezi mladými lidmi. Musíme se vynasnažit, eh, abychom motivovali mladé lidi za, zakládat, k tomu, aby zakládali svoje vlastní živnosti. A druhá věc, mikrofinancování musíme zajistit možnosti mikropůjček mladým lidem. To jsou dva prvky, které je zapotřebí do zprávy přidat. Děkuji, pan Ferreira. Prezident, está à vista de todos Děkuji vám, pane předsedající. Každému je jasné, že nezaměstnanost dosahuje 30% nebo ještě více. Co mohou mladí lidé čekat od Evropské unie? Politiky a přístupy Evropské unie, zejména v posledních letech v programových zemích, odsoudili mladé lidi k nezaměstnanosti, prekérním pracím a nucené migraci. Deregulace práce, nízké platy, a e, politiky zaměstnanosti e, a také komercializace školství, to všechno vedlo k tomu, že získávání dovedností určuje trh, což je na úkor jednotlivce. To všechno přispělo k dramatické situaci, e, ve které se nacházejí dnešní mladí pracující. Nemůžeme nabízet falešná řešení, podnikatelství, více neoliberalismu a podobně. Naopak řešením je rozloučit se s těmito politikami, které nám byly vnuceny, pozastavit je a konečně dát mladým lidem budoucnost. Pan Šoltes. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je velký problém pro Evropu a bylo to tak před krizí, během krize a je tomu tak e, i dnes. V tomto volebním období už jsme mnoho hovořili o nezaměstnanosti mladých. Fakta hovoří sama za sebe. V Evropě je mnoho nezaměstnaných mladých a komise dělá, co může. Vyčlenuje fondy, vyčlenuje prostředky, ale to nestačí. Nestačí jen dávat prostředky. Je zapotřebí také investovat je do kvalitních a dlouhodobých pracovních míst. Bohužel nedost mladých lidí se podílí na tvorbě těchto programů na snížení nezaměstnanosti nezaměstnanosti. A jak už řekli další kolegové, prekérní pracovní místa v některých zemích dosahují až 40% v některých zemích, což samozřejmě budí nejistotu. Lidé potom nechtějí zakládat rodiny a řečník je přerušen. Děkuji, pan Baten. Baten. Nezaměstnanost Zaměstnanost mladých dosahuje skandální úrovně, má dvě hlavní příčiny. Jednak Evropská jednotná měna, za druhé nadměrná regulace podnikání Británie, není v eurozóně, ale přesto se setkává s problémem nadměrné regulace. Také máme eh, řadu migrantů, kteří unikají před nefunkčními ekonomikami jinde. Já jsem hovořil s mladým angličanem v Londýnem, který, v Londýně, který pracoval eh, v nízkoplaceném stavebnictví, žádali ho, aby okamžitě začal pracovat za méně peněz, jinak ho nahradí levný východní Evropan. A skutečně velmi obtížné konkurovat s těmi, kteří budou pracovat skoro za nic čtí mladí by měli hájit budoucnost tím, že budou hlasovat v nadcházejícím referendu za to, aby Británie vystoupila. Děkuji, pane komisaři. Máte slovo. Pane předsedo, děkuji. Já bych na začátku chtěl poděkovat panu Půrovi za zprávu. Jak jsme slyšeli, nezaměstnanost mladých samozřejmě to je jedna z největších výzev v Evropě a pokud chceme efektivně proti ní bojovat, tak musíme si vést lépe v tom, že propojíme eh, dovednosti mladých lidí s potřebami zaměstnavatelů. Komise souhlasí, že lepší partnerství, lepší spolupráce mezi podniky, mezi školami, a místními orgány, že to e, umožní, že to vzdělávání bude mm, respektovat potřeby zaměstnavatelů, e, například učňovské obory. Jsou teď klíčové E, i e, špičkové nebo kvalitní e, učňovské školství zajistí hladký přechod na trh práce a musíme i například překonat ty tradiční přístupy, třeba online learning zavést a podobně. Záruka za mladé lidi, to je prioritou komise. Komise představí zprávu o implementaci v říjnu včetně hodnocení toho, jak dobře členské státy splnily požadavky na kvalitu vzdělávání. Je třeba urychlit boj proti nezaměstnanosti mladých, proto jsme i zvýšili, navrhujeme zvýšit předfinancování z, jednoho na 15, z 15% na 30%, což Rada a parlament akceptovali a znamená to, že členské státy dostanou asi miliardu euro na, předem na zálohách další ob, vaše mm, obavy, například rovné příležitosti, flexibilita, podnikání, a všech, to, jsou všechny, to jsou všechno oblasti, kde také komise eh, eh, sdílí vaše obavy a také jsme si stanovili priority, jak zlepšit i spolupráci v oblasti odborného vzdělávání. Máme zde rámec 2020 v, v listopadu jsme přišli s iniciativou pro podniky, podnikatele a dalšími, kdy jsme vytvořili tzv. pakt pro mládež a tady to by mělo vést k deseti tisícům míst, kdy se vytvoří tyto partnerské smlouvy mezi zaměstnavateli mladými lidmi a vytvoří, jde nám o dobré příležitosti pro učňovské školství. A mm, i zde my jsme vytvořili Evropskou alianci pro učňovské školství a zde se přislíbilo dalších, eh, že z tohoto vznikne dalších 100 tisíce míst. Dále dovednosti. Zde kolegové tento rok chtějí předložit eh, Eh, dokument k tomuto, eh, kde mm, popíšeme eh, hmatatelné výsledky a vaše zpráva určitě pomůže, abychom lépe vytvořili tyto dokumenty. Děkuji, děkuji, pane komisaři. A takže tím ukončíme rozpravu, hlasovat budeme zítra.